sedm návrhů na rezoluci a hlasovat se o ní bude po ukončení debaty. Toto téma je uzavřeno a dostáváme se k dalšímu bodu, a to je masové hroby pohřešovaných osob z vesnice Asia v obci Ornity v okupované části Kypru. Chci ještě upozornit, že máme spoždění. A to znamená, že již nebudou možné modré karty v rámci této debaty. A také nebude otevřeno catch the eye tak, abychom byli schopni včas zahájit hlasování. To je dáno eh, speciálními okolnostmi dnešního hlasování. Já doufám, že s tím všichni souhlasíte. A nyní dávám slovo panu Klerovi eh, na jednu minutu. Tak prosím, paní Keller. Děkuji. Otázka přes dvou tisíc pořešovaných osob eh, Kypřanů, jak řeckých, tak turických. Je to stále otevřená rána pro pozůstalé rodiny, ale také rána pro mírový proces na Kypru. Výbor pro pořešované osoby přispívá ke smíření tím, že odkrývá masové hroby a dává anonymním obětem jména. Tento výbor potřebuje stálou podporu eh, také Evropské unie, finanční i politickou. A proto nechápu, proč pouze devět států podepsalo konvenci o ochraně eh, proti Eh, uhunosům. Opravdu měli bychom se tímto zabývat. Eh, pan Marias na jednu minutu. Z Kypru. Vážený pane předsedo, drama těchto pohřešovaných lidí a jejich rodin nás, nám samozřejmě leží velice na srdci. Víme že k tomu došlo již v červenci 1974 po invazi turecké armády 37 teritoria bylo zabráno, mnoho lidí bylo zavražděno a zůstali pohřbeni na tomto militárním území bez jakékoliv stopy. Nyní ovšem dochází k lokalizaci těchto hromadných hrobů. Došlo k takovému odkrytí právě u této vesnice Aša v severní oblasti Kypru. Turecké eh, ovšem orgány se snaží zahladit stopy. Usnesení OSN ohledně pohřešovaných osob není uplatňováno. Víme, že zde máme i rozsudek Evropského dvora pro lidská práva. Musíme skutečně donutit Turecko, aby aplikovalo toto usnesení OSN. Voláme potom, aby místní armáda a její orgány umožnili přístup do těchto oblastí. Paní Wikström, děkuji. V řecké tragédie Antigone, kterou nás se popisuje dívka, která ukládá do hrobu svého bratra. A tady se ta to situace opakuje. Je třeba, aby poslední vůle mrtvých byla svatá. My jsme ní těmi, bratry a sestrami, stejně jako Antigona. Ale my nemůžeme své zesnulé pohřbít. A nyní byly objeveny masové hroby. Masové hroby, které se musí otevřít tak, aby oběti mohly být identifikovány, aby mohly být konečně pohřbeny a mohla být splněna jejich poslední vůle, tak aby došli k lidu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo rodiny, rodní příslušníci těch asi dvou tisíc pohřešovaných osob, které jsou pohřešovány od roku 1974, mají právo na to, aby se situace vyšetřila, zejména proto, že mnozí z nich jsou staří a je zde riziko, že zemřou, aniž by se dozvěděli, čemu vlastně došlo. Je důležité, aby eh, tato tento neblahý příběh byl eh, uzavřen tak, aby mohl na Kypru začít proces usmíření. Výbor pro vyšetřované osoby v Kypru odvádí dobrou práci, ale potřebuje plnou podporu a také ochotu eh, ze strany orgánů eh, spolupracovat. Evropská unie spolufinancuje tento výbor, ale zároveň má dohody s Tureckem Eh, pomocí kterých podporuje také Turecko. Pokusme se tedy vyvinout nátlak na tureckou vládu, aby eh, učinila vše, co je potřebné pro to, aby se tato záležitost mohla konečně uzavřít. Milí kolegové, milé kolegyně, již mnoho let, již mnoho let eh, občané obyčejní občané, vědci se snaží o nalezení pozůstatku těchto pohřešovaných osob řecké tragédie, řeckých kypřanů. Vidíme, jak to vlastně vypadá s celým naším lidstvem, jakým způsobem funguje určité nalezení stop minulosti, určité usmíření po této tragédii. To, co dělá Turecko, je opravdu neúnosné. Dochází k přemysťování pozůstatků těchto eh, zmizelých osob. Je to v podstatě stejný zločin jako vraždy z roku 74. Proto bychom měli volat potom, aby Turecko spolupracovalo, aby nám řeklo, kde jsou pohřbení tyto pohřežované osoby, aby nám umožnili přístup do vojenských archivů, tak aby vyšetřovací komise věděla, kde hledá A zároveň žádáme, aby aby jsme pomohli i finančně tomuto vyšetřovacímu výboru této komisi, aby mohla provádět svou práci co možná nejjednodušším způsobem. Je to boj, ve kterém se snažíme nalézt tělesné pozůstatky všech obětí této tragédie, nejenom kyperských řeků, ale i kyperských Turků. Právě proto bych rád poděkoval všem lidem, kteří se aktivně zapojili do této činnosti. Děkuji. Děkuji a nyní pan Weidenholzer je jasným lidským právem to, že to, co pozůstane po smrti, po člověkovi, že jeho příslušníci s respektem tedy se budou chovat tělesní pozůstatkům jako a Antigone nám tedy šla v tomto případem a je právo příslušníků vědět na to, kde jsou jejich mrtví a je právo na to, aby měli přístup k tomuto místu a příslušníci rodiny musí mít také právo na to zjistit, co se stalo. O to nám jde v této rezoluci. Máme tady podezření, že dochází k porušování lidských práv a to není přijatelné. Proto je toto usnesení důležité. Pouze tak je možné zpracovat minulost. Bez zpracování minulosti není možná budoucnost. Je tedy třeba zpracovat minulost a tady platí věta z Antigone Nejsme zde pro nenávist, ale proto, abychom milovali. Děkujeme, pan Teodocharus, na jednu minutu. Vážený pane předsedo, válečné zločiny, k kterým došlo v roce 74, po této turecké invazi došlo k masovému vraždění, došlo k k pohřbívání do hromadných hrobů. Toto všechno eh, začíná vycházet na světlo díky tomu, že, jsme v, že došlo k odhalení těchto pohřebiště na severu Turecka. Ovšem víme, že pozůstatky těchto civilistů byly přemístěny na jiné místo. Nejsme schopni nalézt to pohřebiště. Došlo k tomuto přemístěvání proto, aby došlo k zahlazení stop a právě proto těchto hrůzných činů. A právě proto žádáme, aby došlo k určitému tlaku na Turecko, mm, tak aby respektovalo humanitní přístup v tomto ohledu, aby okamžitě zastavilo přemysťování pozůstatku těchto lidí, aby otevřelo vojenské zóny, všechny tyto oblasti, které by umožnily vyšetřování v této oblasti. Děkujeme. Děkujeme. Pan Christoporu má slovo, vážený pane předsedo. Před 40 lety došlo k tomu, že Turecko porušilo všechny mezinárodní principy práva a okupuje eh, mou zemi, což je tragické nejenom pro Kypr, ale pro celou Evropskou unii. Nejdramatičtější kapitolou kyperských řeků je právě tato kapitola pohřešovaných osob, které pohřešujeme již poslední 40 let. Turecko eh, odmítá otevření svých vojenských archivů za účelem získání informací ohledně hromadných hrobů těchto pohřešovaných osob. Tvrdí, že se to nachází ve strategických zónách. Ovšem je opravdu šílené, že e, nemáme žádné, žádné stopy po těchto pohřešovaných. Je to Turecko, které nerespektuje vůbec e, tyto mrtvé, Turecko, které se chce stát členem Evropské unie, Eh, pan prezident přerušuje řečníka. Domnul Papadakis, un minut. Mikrofon. Eh. Pan Papadakis má slovo na jednu minutu. Vážený pane předsedo, drama lidské drama nezná žádných hranic, nezná země, nezná rasy. To, k čemu došlo na okupované části Kypru, to je opravdu kriminální čin. 40 let poté, co tento okupační režim Turecka ehm, začíná přemysťovat pozůstatky těchto zavražděných lidech pomyslete na rodiny těchto pohřešovaných, pomyslete na jejich blízké, Eh, vážení kolegové, kolegyně, tito lidé mají možnost pohřbít pozůstatky svých blízkých. Nesmíme zavírat oči, musíme volat potom, aby Turecko spolupracovalo v tomto vyšetřovacím úsilí, musí nám pomoci odhalit osud těchto eh, kyperských řeků i Turků. Není to žádná politická eh, hra, jde o mm, posvátnou záležitost, které, mm, které musíme věnovat respekt a Evropa nesmí zavírat oči z politických důvodů. Pan Tenok má slovo. Eh, pane předsedo, eh, Měli jsme tady rezoluci o pořešování na Kypru. Dnes naše rezoluce se snaží Specificky se zmiňovat o dalších čtyřich, čtyřech masových eh, hrobech, eh, které se týkají 106 jednotlivců, eh, kteří byli do těchto masových hrobů vhozeni. Někteří byli opět exhumováni, aby došlo k zahlazení stop. Je třeba říci, že je nutné, aby CMP, tedy příslušný výbor, eh, získal přístup ke všem eh, pozůstatkům, ke všem informacím. Turecko také musí otevřít přístup k vojenským, vojenským územím. Řečník je přerušen. Paní Anderson na jedno minuto. Děkuji je mnoho podobností mezi Kyprem a Irsko. Oba dva národy eh, trpí eh, dědictvím rozdělení cizí okupace. Je to podobné v Irsku eh, jako na Kypru. Evropský soudní dvůr přikázal Turecku, aby vyjasnilo svoji zodpovědnost a aby podle článku 9 eh, konvence provedlo eh, efektivní vyšetření. A tentýž článek 2 platí pro eh, zabité v severním Irsku ze strany britské vlády. Na to, aby se v Kyp- na Kypru mohlo dojít ke smíření, musí Turecko odkrýt pravdu a přestávat eh, pokoutně relokovat pozůstatky. Eh, řečnice je přerušena. Pan Gastaldo na jednu minutu. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Bylo objeveno mnoho mrtvých těl v masových hrobech, ale jaká je historie za tím, co se stalo? je zde více než 2000 pohřešovaných plus eh, oběti z eh, asi stále nevíme, co se eh, děje a možná bolest pozůstalých by mohla být smírněna, kdyby dostali pozůstatky svých milovaných. Turecko musí postupovat v duchu výroku Evropského soudu pro lidská práva, otevřít archivy, odhalit pravdu. Turecko je kandidátskou zemí a my máme právo od ní požadovat spolupráci. Děkuji. Pan Ferrand, na jednu minutu. Domnul Ferrand, un minut monsieur le président. Pan Ferrand. Děkuji za slovo. Opravdu je to dramatická záležitost masových hrobů. Je to opravdu šílená záležitost okupace Kypru již posledních 40 let Eh, Turecko je samozřejmě odpovědné, ovšem jsou zde i komplicové, pokud eh, jde o ti, kteří například pan Verhošan chtějí už od roku 2005, aby se Turecko stalo členem EU, aby se objímali s Erdoganem a hovořili zde o tom, že Turecko se jednou stane členem Evropské unie. Jediné řešení podle mě je ukončit tato jednání s Tureckem. Děkuji. Mulțumim. Domnul Polčák

dámy a pánové. Ano, eh, došlo k, k invazi na Kypr, ve které eh, byly pohřešováni 2000, 2000 osob eh, tureckého i kyperského původu. V roce 74 turecká Ehm, armáda zabila více než 100 civilistů v oblasti je Evropský soud pro lidská práva obvinuje Turecko z těchto činů a ehm, kyperští řekové žádají, aby Turecko odpovídalo za tyto činy. Turecko to ovšem odmítá a neumožňuje ani přístup k místům hromadných hrobů. Dámy a pánové, musíme otevřeně žádat o to, abychom posílili veškeré aktivity při vyřešení tohoto dramatického sporu. Je ještě žijí příbuzní těchto pohřešovaných, zavražděných lidí, čekají na to, aby pohřbili pozůstatky těchto lidí. Ano, pokud jde o vinu, to ať rozhodne soud, ovšem musíme žádat pot- o to, aby obě dvě strany tohoto sporu skutečně řešili. Pan předseda přerušuje. Vážený pane předsedo, turecká invaze na Kypr v roce 74 okupace severní části, téměř 40% tohoto ostrova. To samo o sobě, pane předsedo, je zásadním porušením mezinárodního práva. Je to porušení mezinárodního práva, kvůli kterému bylo Turecko několikrát odsouzeno Evropským soudem pro lidská práva. Toto všechno bylo rovněž um, potom následovalo Eh, masové vraždění eh, řeckých eh, Kypřanů, i řeckých Turků, mnoho lidí, stovky jsou pohřešovány od, té, od tohoto okamžiku. Mm, bohužel nedošlo zatím ještě ani k potrestání a vyšetření celé záležitosti. Turecká strana se snaží neustále eh, zakrývat stopy z oblasti Ašia. Byly pozůstatky přemístěny do jiných oblastí na, teri, na okupovaném území. To je opravdu ostuda celoevropského charakteru. Nesmíme akceptovat tento postup. Pan předseda bohužel přerušuje řečníka. Děkuji, pane předsedo. Ehm, není horší trauma než eh, ztráta milovaných. Výbor eh, pro pořešované osoby, eh, které, který vznikl před 34 lety, již identifikoval přes 500 obětí. Přátelé, příbuzní a komunity stále ještě čekají na to, aby se jim dostalo satisfakce. A my bychom se k tomu měli začít přistupovat jinak. Já si myslím, že Kepr by se měl inspirovat jeho africkým příkladem tím, jak zde byl ukončen režim apartheidu a nastal zemření. Je třeba, abychom eh, vyřešili problém který zahrnuje tolik nevinných obětí. Řečník je přerušen. Pan Fundulis na jednu minutu. Dobrý, Fundulis. Milí kolegové, milé kolegyně, Toto je pro mnoho lidí pouze nějakým řeckým textem mm, události, která vás možná až tak nezajímá všem pro nás. Jsou to záležitosti, které stýkají našich otců, dědů, sester, bratů, Ašia, tato vesnice, která zaznamenala toto obrovské barbarství, kdy došlo k zavraždění eh, občanů této vesnice po měsících e, uvěznění mnoho lidí je neustále pohřešováno. Jsou to válečné zločiny, e, které byly vykonány tureckou armádou. Mnoho z těchto činů ještě nebylo ani odsouzeno. Turecko dokonce ani nerespektuje smrt těchto lidí a došlo k přemysťování uh, pozůstatků z hromadných hrobů na místa, která by se neměla zřejmě asi nikdy nalézt. V roce 2008 výbor pro pohřešované osoby nalezl určitá místa. Bohužel pan předseda přerušuje jednání. Milí kolegové, já ještě jedna poznámka pro všechny kolegy. Prosím, prosím, abyste se usadili, tak aby pan komisař mohl přednést závěrečné slovo. Vážený pane předsedo, Jestli dovolíte, paní eh, Frederika Morgerini mě požádala vysoká představitelka, abych zde přednesl následující informaci její jménem. Evropská komise si je vědoma lidské dimenze těchto tragických následků tomu, k čemu došlo v roce 63, 64, 74 pro celou populaci Kyperského ostrova. Záležitosti, které se týkají především pohřežovaných osob, neumožňují Kypřanům z obou komunit eh, vyrovnat se s touto bolestivou minulostí pro rodiny, kterých se to týká, je zásadní poznat osud svých milovaných. A právě z těchto důvodů Evropská komise je plně odhodlána podporovat práci výboru, které, který eh, podporuje OSN, CMP výbor, je to zároveň eh, humanitární mandát umožňuje tomuto výboru snažit se eh, provádět aktivity v této oblasti. Zdá se, že je, mm, že zde dochází i k určitému budování důvěry eh, přímo na místě mezi oběma komunitami na Kypru. Snažíme se samozřejmě o dosažení určitého usmíření na celém ostrově prostřednictvím všech těchto výborů a aktivit. Evropská unie je jedním z hlavních finančních zdrojů Celkově jsme přispěli od roku 2006 k tomuto vyšetřování 14,7 miliony eur, které jsou řízeny eh, pod dohledem mé kolegyně paní Krecu. Evropská komise je odhodlána pokračovat v této podpoře práce CMP výboru pro pohřešované osoby a budeme poskytovat dalších 2,5 milionu eur eh, v roce, eh, v stávajícím roce 2015. Zároveň bychom velice rádi poděkovali Evropskému parlamentu za to, že v posledních letech poskytl další finanční zdroje pro tento výbor CNP. Rád bych v tomto ohledu osobně poděkoval panovi Dimitriovi, Kasulidisovi, Klamovi, Pusudilovi, jakože stávajícím poslancům panu Bekovi, Chorasovi a NGOvi. Evropská komise samozřejmě si je vědomá toho, že by mělo být eh, uděláno ještě více všemi zúčastněnými stranami, tak aby jsme objasnili osud všech do posud pohřešovaných osob. Víme, že je to nesmírně obtížná záležitost, protože nové eh, informační zdroje jsou velice omezené, je zde nemožnost přístupu k těmto potenciálním hromadným hrobům a právě proto je důležité, aby výbor CNP měl volný přístup ke všem archivům do všech vojenských oblastí ostrova EU pravidelně žádá Turecko, aby plnilo tyto podmínky. Vážení poslanci, poslankyně, pořešované osoby, to je humanitární záležitost, podobně jako mnoho jiných problémů. Zde vidíme potřebu spravedlivého, komplexního a života schopného usmíření mezi oběma komunitami Kypru. EU silně podporuje jednání o kyperské otázce pod dohledem OSN. My jsme připraveni pomoci těmto jednáním, podporujeme veškeré úsilí zvláštního, zvláštního zpravodaje, zvláště zpravodajky Esther Bada Aiten a snažíme se nalézt adekvátní reakci, adekvátní odpověď na tuto problematiku a podporovat obě komunity Kypru v tomto úsilí. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. Mám zde sedm návrhů usnesení. Tím končím dnešní rozpravu a hlasovat budeme okamžitě. Înainte de a trece la votare, am o solicit... Ještě než přistoupíme k hlasování, mám zde požadavek paní Forenzi eh, ze skupiny GUE. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Včera, eh, jak jsme se doslechli přímo eh, zde, zahynulo 300 trosečníků.